státy a Evropský parlament. E, Evropský parlament musí být zahrnut do komunikačního procesu, stejně tak, jako tomu je u národních parlamentů. Rozprava je tedy u konce, budeme hlasovat zítra o této zprávě a přejdeme k dalšímu tématu. Není prohlášení komise o pokutách za porušení antimonopolních pravidel. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. S velkou radostí jsem zde mezi vámi dnem i nocí a jménem kolegy Almuny, který má pracovní večeři na summitu Evropa-Azie, vaše schromážení pozvalo komisi, aby zmínila pokuty za porušení antimonopolních pravidel a jsem rád, že jeho jménem mohu přednést tuto zprávu. Víte, že komise má bojovat proti antimonopolním chováním a náš hlavní nástroj je, jsou pokuty podnikům, které se na těchto dohodách podílejí, kteří zneužívají dominantní postavy na trhu či se jinak podílejí na těchto krocích. A výpočty byly, tedy metoda výpočtu byla schválena před čtyřmi roky a dojde ke snížení pokuty, pokud spolupracují s našimi orgány, pokud upozorní na dohodu na trhu, případně pokud eh, dojde k uzavření určité dohody s komisí a to představuje úsporu času i prostředků pro všechny strany podniky nesmějí odvést více než 10 ročního obratu, to je strop, pokud je o pokuty, které mohou být uloženy. A tudíž pokuty představují náš hlavní nástroj a nepředpokládám, ne, nepředpokládáme, tedy nechtěli bychom se vyhnout možnosti uložit správní pokuty v budoucnosti pro jednotlivce. Některé státy to umožňují a my chceme zkoumat politické a právní dopady takového kroku. Měli bychom navrhnout výslovný právní rámec, je to článek 23 nařízení rady, který upravuje tuto věc a článek 23 nařízení 1 z roku 2003 upravuje právě výši procenta z obratu a hlavní směry upravují tedy modality použití. Je třeba tedy mít příslušný, příslušné sankce pro definitivní výpočet sankcí. Existuje to ve Spojených státech, v Nizozemsku, pokud je o pravidla hospodářské soutěže. A na základě této legislativy nevidíme důvod navrhovat novou legislativu o sankcích v oblasti hospodářské soutěže. Druhá otázka. Máme revidovat hlavní směry, než se dostaneme k uloženým pokutám. Jaká je cena těchto dohod na trhu pro evropskou ekonomiku? Škody způsobené 18 dohodami, které byly odkryty v letech 2005-2010, představovaly 8 miliard euro. A studie ukazují, že tyto dohody zvyšují ceny o 10 až 30 Je těžké odolat tomuto pokušení a je třeba uplatňovat důrazně předpisy pro hospodářskou soutěž. A to je naše práce. Naše pokuty jsou stanoveny a trestají předcházející nesprávné chování. Jsou to pokuty vysoké, ale odrážejí způsobené škody a nelegální zisk dosažený eh, účastníky dohody. Mají také efektivně odrazovat podniky, aby se podíleli na těchto krocích a proto nevidíme žádný důvod měnit hlavní směry pokyny z roku 2006 pro výpočet sankcí. Poslední otázka. Máme během krize snižovat pokuty. My jsme velmi pozorně zkoumali finanční situaci podniků, které někdy uplatňují právě neschopnost platit. A my jsme snížili významně u řady podniků tyto pokuty, například v nedávných rozhodnutích, co se týče zdravotnického vybavení pro koupelny, případně eh, betonu a oceli, která se používá pro betonové výstuže. My nechceme žádné podniky z trhu vylučovat. Je to právě naopak. Pravidla hospodářské soutěže mají umožňovat novým podnikům vstoupit na trh a působit zcela normálně na trhu. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Slovo má za politické skupiny pan Léne na dvě minuty. Já Mnohokrát děkuji, paní předsedající, pane komisaři. Nejdříve děkuji komisi za projevenou flexibilitu. Pan Barnier poukázal na to, že v některých oblastech, například ve stavebnictví, s ohledem na to, že došlo k poklesu konjunktury a byly uvaleny některé pokuty. A samozřejmě zde existují problémy s placením ze strany firm a já si myslím, že komise reagovala odpovídajícím způsobem a s ohledem na problematickou finanční situaci některých podniků. Já vítám tuto flexibilitu komise, ale přesto bych chtěl položit otázku, zda systém pokud ehm, ještě odpovídá právnímu státu. Já bych ehm, řekl, že se o tom dá pochybovat, protože nařízení 1 z roku 2003 dává komisi při stanovování pokud ehm, velký manévrovací prostor. Nejsou konkrétní kritéria, nejsou stanovena v legislativě. A dalo by, bylo by možné se domnívat, že rozhodnutí není poté podložené řešeno um, právním způsobem. Evropský soudní dvůr, Evropský eh, soud první instance eh, doposud eh, nepoukázal na žádné nedostatky. Já bych si uměla představit jinou situaci a zanedlouho Um, nebo vstoupila v platnost eh, listina základních práv díky Lisabonské smlouvě a rozhodnutí soudního dvora by se tak mohla změnit. Já si myslím, že bychom se eh, nad tím měli zamyslet. Já eh, vítám, že komise se zamýšlí nad ehm, kritérii pro sankce. Zamýšlí se nad tím, že by změnila nařízení 1 lomeno 2003 a především ehm, s ohledem na to, že by bylo třeba stanovit kritéria pro určování pokut. Já si myslím, že by to bylo třeba také um, s ohledem na problémy v některých členských státech. Mnohokrát děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Sanchez Prezido. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, pane komisaři, otázka pokud je nesmírně důležitá je to otázka, jak reagovat na praktiky, které nejsou v souladu s hospodářskou soutěží. Naše odpověď musí být dostatečně důrazná, odrazující, musíme odradit všeobecně ty, kteří chtějí zneužívat pravidla v oblasti podnikání. Toto sdělení musí být naprosto jasné. Komise má velkou míru volnosti, když stanovuje výši pokut. Čili nesmí si libovolně stanovovat kritéria, pravidla, musí zde být určité záruky, především soudní záruky. Nařízení eh, z roku 2003 a také hlavní směry komise, také program z roku 2006. To jsou věci, které relativně dobře fungují. Nicméně můžeme tento systém ještě zlepšit eh, na základě odborných posudků. Týká se to také celé řady ekonomických operátorů, kteří je navrhují, abychom řešili tuto věc, abychom zavedli větší transparentnost, abychom také měli studii dopadu na malé střední podniky, na trvalou udržitelnost podnikání a na pracovní místa. Musíme se zaměřit také na flexibilitu pokud eh, Měli bychom se podívat eh, na různorodost eh, v jednotlivých členských státech. Můžeme to doplnit také dalšími nástroji, například otázka právní odpovědnosti jednotlivců. Nesmíme umožňovat pravidla nekalé soutěže, musíme také řešit soudní případy a prosazovat očkodnění, čili musíme to řešit velice spravedlivě, přísně a, a hlavně v souladu se všemi zákony v oblasti hospodářské soutěže. Děkuji. Děkuji a plně souhlasím s tím, co řekl můj předřečník. Velice vítám prohlášení ze strany komise, protože pokud to pečlivě slyším, tak komise je otevřená požadavku Evropského parlamentu který zazněl v loňském roce ve zprávě eh, o konkurenční politice, hospodářské politice, kde musíme mít eh, nástroje pro dané politiky. Zaměříme se především na pokuty, na výši pokut, ale měli bychom dávat pozor, aby se to nezměnilo v ideologickou diskusi. Měli bychom mít nástroje, které jsou dostatečně odstrašující je proti nekalým hospodářským praktikám, protože to škodí naší ekonomice, škodí to spotřebitelům a musím říci, že pokuty by měly být rozumné, ale pokud si podniky stěžují na sankce, tak by neměli prosazovat kartely. To je asi nejlepší způsob, jak nečelit vysokým pokutám. V loňském roce jsme žádali o návrhy ze strany Evropské komise, abychom měli eh, lepší nástroje, sofistikovanější nástroje, kde budeme mít také právní odpovědnost jednotlivců, transparentnost, eh, odpovědnost podniků, zkrácené soudní procesy, právo eh, na obhajobu dále mechanismy, které zajistí efektivní uplatňování eh, v oblasti hospodářského řízení, uplatnění evropských standardů a chtěla bych vědět, zda komise předloží takovéto návrhy. Uvědomujeme si, že je to nesmírně složité, bereme v potaz národní kompetence, evropské kompetence, ale naším společným cílem je, aby náš trh náležitě fungoval. Děkuji. Slovo má pan Gozes na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Vzpomínám, že před několika lety jsem položil otázku komisaři, který měl na starosti hospodářskou soutěž a řekl jsem mu, uvědomil jste si, jak je užitečné pro spotřebitele mít pokuty, které jste stanovila. Tato komisařka řekla na začátku jednání výboru, řekla, já jsem dostala tolik a tolik milionů euro. A odpověď byla, ano, my jsme se tím nezabývali. Ano, byly provedeny studie, jaké škody byly způsobeny. Ale já bych chtěl upozornit na dvě věci. Za prvé, stanovení výše pokuty vychází z obratu celé skupiny. A podnik, který porušil antimonopolní pravidla, může být podnikem poměrně malé, malý v rámci skupiny. A to je věc trošku zvláštní, zejména když hovoříme o odlišných právních subjektech. O to říkáte vy, pane komisaře, a ne kolega, vy zdůrazňujete prevenci. Pre, prevence je lepší než represe, každopádně je to účinnější. Kladu otázku, mají ty velmi vysoké pokuty, které jsou na titulních stránkách novin, mají preventivní funkci, a než upřednostňovat výši, pokud měli bychom upřednostňovat počet kontrol, nebylo by to účinnější z hlediska prevence. Vidíme to v případu ve Francii, že někdy se dostanete k částkám, kdyby člověk musel pracovat 4 nebo 5 tisíc let, aby splatil příslušnou částku. A měli bychom vždy vážit dopady na podnik, zejména v období, kdy ekonomická situace je obtížná. Podvádět, to je špatné. Sankce je oprávněná, ale je třeba, aby ta sankce byla skutečně přiměřená a právě proto jsme se ptali, zda komise změní pravidla a myslím, že jste dopředu odpověděl, že ne a to je škoda. Děkuji, pane Gozesi. Na řadě je pan Skinner na dvě minuty. Děkuji mnohokrát nevím o podnicích, které musí 400 let pracovat, aby splatili pokutu. Nicméně, pane komisaři, si uvědomuji, že dnes asi nejste eh, tím, který by měl odpovídat na tu otázku, čili předám eh, dotaz panu komisaři Almuniovi k danému tématu. Nicméně dvě krátké poznámky. Žádal bych, aby komise provedla studii dopadu pro um, nařízení 2006. Pan Almonia říkal, že je to možné, takže já se na to těším. Možná eh, bych měl být lépe informován, ale tady chtěl bych vědět, zda proběhla tato studie. Za druhé, jsme dnes slyšeli, že se zaměřujeme především na pokuty. Pokuty, které jsou uvalovány na podniky, eh, které eh, provádějí nekalou hospodářskou soutěž. Možná to mohou být eh, postupné pokuty, nicméně je to neodrazuje v tom, co dělají. Například se domlouvají ceny. Velice často malé podniky, čili ty menší podniky jsou někdy pod negativním vlivem toho, co dělají ty velké podniky a musí také platit pokuty. Co eh, také děláte v oblasti sociálního dopadu? Chcete možná přijmout také jiný přístup? Například ve Velké Británii to umožňuje, aby eh, spíše eh, byli odvoláni od z funkcí ředitele a ne, aby podniky musely platit podniky, pokuty. Čili je to takový pilotní projekt, možná co bychom mohli také prosadit jinde. Chtěl bych slyšet, jak to dělají v jiných zemích, zda bychom mohli mít eh, další eh, inteligentní postupy, tím bychom mohli spojit naše síly proti podnikům a především je ochránit před špatnými řediteli, kteří uplatňují tyto kartely. Děkuji, pane Skinnere. Cíler paní paní předsedající, já budu stručná. Chtěla bych přivítat to, co řekli kolegové dnes večer. Já se domnívám, že tato diskuze týkající se antimonopolních pravidel a pokud. To je nástroj pro to, abychom bojovali proti kartelům a abychom dali spotřebitele na první místo. Já bych se chtěla zeptat komisaře na tři věci. Jak pan Gozes řekl a další, co můžeme udělat lépe v rámci prevence? Za druhé, zabýváme se nejlepší praxí v různých členských státech. Já se domnívám, že to, co řekl pan Skinner, to, co navrhl, pokud je o ředitele ale je zcela zásadní. A dále bych se chtěla zeptat na časový harmonogram návrhu. Děkuji, pane komisaři. Děkujeme paní Stiller a posledním řečníkem je pan Kelly. Jedna minuta. Mnohokrát děkuji. Článek 101 a 102 se e, zabývají e, antimonopolními pravidly a kartely. To je samozřejmě něco, eh, čím se musíme zabývat i my, ale někdy je problém eh, určit eh, specifická pravidla. Například se psalo v novinách o tom, že na vzdory inflaci neustále stoupají ceny v důsledku kartelu pokud jsou kartely zničeny, automaticky klesají ceny. Já si myslím, že se musíme podívat eh, na jasné pokyny. Eh, je třeba eh, stanovit určité trendy pro dlouhodobý výhled a zároveň stanovit i jasné tresty za zneužívání a postavení na trhu. Pan Skinner navrhl, že by eh, museli za porušování antimonopolních pravidel platit eh, ředitelé a že by se platili tedy také pokuty. Já si myslím, že to je správná cesta. Děkuji a nyní dám slovo panu komisaři, abychom ukončili tuto rozpravu. Děkuji paní předsedkyně. Já jsem slyšel požadavky, argumenty a velmi podrobně předám kolegovi Almuniovi, který mým hlasem naznačil, že on sám si myslí, že není důvod dnes navrhovat eh, zcela novou legislativu o pokutách, protože nařízení 1 z roku 2003, o kterém jsem již hovořil, nám může být velmi užitečné v předvídatelné budoucnosti, pokud je o hlavní pokyny. Komise je připravena vyslechnout návrhy na zdokonalení. A vše, co zde zaznělo, zaznělo bylo užitečné. Pan Skinner, Lene Gozes, my nejsme ani proti určité pružnosti v kontrolní praxi a uplatňování legislativy v mezích, tedy judikatury, abychom vzali v úvahu ještě obtížnou ekonomickou situaci ale pan Almunia skutečně nevidí nutnost revidovat tedy prováděcí pokyny z roku 2006, je spokojen s tím, jak fungují, Ukázali se jako dostatečně pružné během krize, abychom mohli vzít v úvahu obtížnou situaci některých podniků. O tom hovořili někteří z vás. Jsou to závazné pokyny, poskytují právní jistotu podnikům a Komise se od nich nemůže odchylit, aniž by to odůvodnila. Pokud by se od těchto pokynů komise odchýlila, tak by to zrušil příslušný soud. Paní Intveld, pokud je o jiné sankce, než jsou pokuty, musíme posoudit, do jaké míry by bylo možné je zapracovat do našeho současného právního rámce. Pokud alternativní tresty existují v členských státech, jsou používány pouze v menšině případů. Pokuty jsou hlavní sankcí. Dvě zásady měly vést tuto debatu. Za prvé, individuální sankce by neměly spochybnit celý systém, problém tedy udělených milostí a zda by měly být postiženi zaměstnanci či vedoucí pracovníci podniku, to nikterak nesnižuje odpovědnost podniku z hlediska porušení antimonopolních pravidel. A komise má za to, že současná úroveň e, trestů, pokud i způsob jejich uplatňování je dobrým preventivním mechanismem ve vnitřním trhu. Pane Lene, jedna věc. Máme administrativní systém, který dbá správné uplatnění pravidel hospodářské soutěže. Ten systém má mnoho výhod ale máme také judikaturu soudu, která podpírá tento systém. Pan Sanchez Presedo hovořil o průhlednosti, nejsem překvapen, vedli jsme dlouhé diskuse v rámci debaty o dohledu. Existuje pružnost v těch pokynech, o kterých jsem hovořil a letos jsme zavedli tedy best practices v tomto směru. Pokud jde o rafinovanějších nástrojích. Paní Infeld, paní Stiller hovořila o této otázce. Můžeme to zmínit v rámci tzv. compliance programs. Je to věc vítaná, my si myslím, že je to správné. Podniky berou vážně tyto compliance programs a může to přispět k prevenci. Prevence je vždy levnější, pane Gozesi, než trest nebo náprava. Pan Skinner a pan Kelly zmínili podniky, které někdy trpí těmito sankcemi a sociální problémy, které to vyvolává. My se zájmem sledujeme vývoj v členských státech, zejména v malých a středních podnicích. A proto chceme navrhnout, jak již bylo v Bílé knize naznačeno, že budeme tedy vyhodnocovat dopady jednotlivých eh, řízení, která, kde jsou uloženy tyto věci. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Vaše vystoupení končí tuto rozpravu a přecházíme k dalšímu bodu, což jsou jednominutové projevy. Mám tu řadu žádostí o slovo. Nejdříve dám